čeká nás rozprava o porušování lidských práv a demokracie. Máme na to hodinu, na ty tři body, takže za prvé eh, Jižní Afrika, masakr stávkujících horníků. V Jižní Africe první řeční paní Kede Kaiser. Minutu máte. Děkuji, pane předsedo. To nebyla tragédie, to byl masakr. Proto jsem chtěla, abychom to měli v názvu, protože eh, když máte 78 zraněných a 34 mrtvých hm, horníků, eh, stávkujících horníků, tak to je třeba nazvat masakr. A co nám trochu vadí teď je, že to je zpřátelená země, je to zpřátelená země, která hodně bojovala proti apartheidu a Jižní Afrika eh, vlastně byla takovou vzorovou zemí. I E, ale se zeměmi, které jsou vzorové a zpřátelené, i s těmi je třeba mít jasno a říkat jim pravdu, aby to pochopil pan prezident Zuma. On ale to pochopil, on zahájil vyšetřování, když to začalo nešťastně, e, protože ti, kteří bojovali e, proti neakceptovatelným podmínkám pracovním, tedy horníci, byli nejprve obviněni z vražd. Ale teď snad se to dostalo do správných kolejí. A co má dělat Evropa v našich vztazích s, Jižní, s Afrikou, s africkými státy? Je třeba, abychom se vždycky podívali i na sociální odpovědnost podniků, které tam operují a zde také my neseme určitou odpovědnost za události v Africe. Děkuji, děkuji. Další řečník je paní eh, eh, Kiel Nielsen, minuta půl. Milí kolegové, všichni souhlasíme s tím, že je třeba odsoudit tak flagrantní porušování eh, lidských práv a rozpoutání násilí v Jižní Africe, jedno z nejhorších Jižní Afrika byla často předkládána jako vzor demokracie a dnes nám ukazuje, že by měla aplikovat základní principy, to znamená nestraná justice a dodržování právního státu. Tudíž jsem ráda, že byla vytvořena vyšetřovací komise, aby objasnila tragické události z 16. srpna, ale podle mě je zásadní, abychom také odsoudili i mm, použití eh, eh, takzvaného tedy objektivního blaha, to bylo něco, s čím pracoval apartheid a bylo to zneužito. Eh, zde v Jižní Africe mají obrovské přírodní bohatství v podzemí, ale lidé z toho nezbohatli, naopak. A i po pádu apartheidu naopak vidíme, jak se i zvyšují sociální rozpory a rozdělování přírodního zdroje, přírodních zdrojů, tedy bohatství, to je problém na africkém kontinentu a nadnárodní společnosti by měly nést odpovědnost za takovéto konflikty. Proto Evropa musí eh, podporovat jiný eh, rozvoj eh, ekonomiky a musí tedy především eh, zakazovat dovoz eh, těchto komodit tam, kde nejsou dodržována základní sociální práva. Jako všude jinde, demokracie přece neznamená pouze svobodné volby, ale také znamená to i takzvanou sociální spravedlnost. Děkuji. Další řečník je pan Tenok. Minuta. Almost two decades now since the end of apartheid nyní máme téměř 20 eh, let po ukončení apartheidu a opravdu jeho Africká republika se velice zvedla, má velkou těžební eh, eh, činnost, včetně zlata, ale nedávný masakr u horníků ukazuje, že je tady politická nestabilita. A šlo o to, že zde byly použity prostředky, které nelze používat, jako například vodní děla. My také vyjadřujeme soustrast rodinám těch, kteří zemřeli a také doufáme, že pachatelé budou popotaženi k odpovědnosti. Ale bývalý vedoucí NCL také využívá a zneužívá této tragédie a on vysoce ohrožuje jak e, klid v Jižní Africe, tak i ohrožuje okolní státy. Děkuji vám. A já jsem udělal chybu. Paní Veržiat je další na řadě. Já, vás, já se eh, za vás na to, eh, za to nezlobím, i když GUE je vždy na třetím místě, ale to nevadí. Konec apartheidu a Nelson Mandela, když se dostal k moci v roce 94, tak to byla obrovská naděje pro celý svět, ale 15 let na to pro tisíce tisíce jeho Afričanů eh, naděje na svobodu nebyly naplněny po mnoha letech Jižní Afrika se začala integrovat do eh, světového kapitalismu, ale za jakou cenu? Více než 50% Afričanů eh, představují méně než 8% bohatství eh, celé země, mm, kdežto tedy 10% obyvatel koncentruje 58% bohatství. Jsou to třeba bílí i černí, ale je to mm, apartheid bohatých. A to vidíme třeba v těch zlatých dolech v Marikaně, kde pracují tisíce, tisíce horníků, černí i bílí. A zde jsme viděli, k jakému došlo násilí na všech těchto ze strany Afric, africké policie, což je neakceptovatelné. Desítka mrtvých i po té e, represe ze strany justice jsou neakceptovatelné. Politicky Eh, politické kruhy i pan prezident Zuma mají, eh, musí reagovat a my bychom měli, měli apelovat, aby v tomto pokračovali. Nezapomínejme, že to není izolovaná událost a jenom za rok 2010 policejní násilí eh, představovala více než 850 mrtvých. Já jsem ráda, že zde máme vyvážené usnesení, o kterém budeme hlasovat a já doufám, že pomůže změnit tuto zemi. Děkuji paní kolegyně a další na řadě je pan posel. Pane předsedo, já jsem velice vděčen za to, že my všichni označujeme tímto, tento masakr za masakr. A paní de kdyby frakce paní Kajzrové eh, s tím souhlasila, tak by to také bylo v názvu a proto jsem rád, že o tom takto jasně hovoříte. Ale jeho africká strana se nesmí plést. My e, máme jasnou pozici. My chceme Jižní Afriku podporovat. Je to náš důležitý ekonomický a politický partner. Také tato země velice trpěla apartheidem a my za to jako Evropané máme také jistou spolovědnost. Ale my musíme dnes se postarat o to, aby nedošlo k pošlapání doho- demokracie a svobody v této zemi. Ale vypadá to, že v tomto případě tohoto masakru se nejednalo pouze o jistou nehodu, ale jedná se opravdu o systematické e, škrcení demokracie. Köszönöm, Posselt úr. A szerzők Děkuji vám, pane Posselten. A Posledním řečníkem eh, je paní Oiland. Bylo zabito 34 lidí a 74 lidí 16. srpna bylo zraněno. To byla strašná katastrofa, ale eh, nedošlo k vyšetřování, bylo to posouzeno špatně a vedlo to k dalším nepokojům a byly porušeny dohody o klidu, které byly podepsány v minulosti. A právě proto všechny tyto nepokoje a konflikty by měly být eh, vyšetřeny. Také se musí zlepšit eh, právní mechanismy a také pracovně právní předpisy. Je třeba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 może pozytywnie oddziaływać na wiele e, Jihoafrická republika je nejrozvinutější africkou zemí. Je to taková zvláštní země, která je schopna mít pozitivní politický vliv na sousední státy. Na druhé straně je to vlastně výjimka mezi mm, těmito rozvojovými státy e, nebo rozvinutými státy. Je to země dost nebezpečná, protože spousta lidí utíká z této země, e, protože je to země velice nebezpečná. Utíkají i ti, kteří byli mm, persekováni za apartheidu a nyní <clears throat> pokud je o události v Marikaně, tak tady je třeba energicky vystoupit proti vyníkům a i proto, aby se vlastně bojovalo proti strukturálním problémům, jako je e, obrovské násilí, které roste rozpor mezi chudými a bohatými eh, ještě se prohloubil po pádu apartheidu a je ono se i snadné nalézt vyníka korupce, pokrytectví, nedostatečné politiky a tato země je vystavena riziku potom populismu a nacionalismu. Chceme, aby k tomu to nedošlo. Děkuji. Děkuji, pan Cashman za socialisty. Minuta. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl se přidat tomu, co řekl pan Tenok, který to řekl zcela správně. Je to komplikovaná věc a já mm, bez, o, bez váhání odsuzuji za bytí 34 eh, horníků. Je to komplikovaná situace, protože než došlo k zavíjení, tak docházelo k útokům na policii a na další bezpečnostní složky i na jiné horníky. Takže pozor na to, než přijmeme ukvapené závěry. Pan Zuma, jeho vláda E, jednala správně podle situace. Musíme vyčkat na výsledek mm, soudního vyšetřování, ale musíme především bojovat proti příčinám této tragédie a nepokojům, které jsou sociálně ekonomického původu a tak to je třeba řešit. Jak řekl pán Tanok, měli bychom přispět ke zlepšení schopnosti policie a měli bychom pomáhat našim jihoafrickým partnerům. A to je důvod, proč jsem to nespolupodepsal. podepsal Hm, hm, já jsem nebyl proti slovu masakr v názvu, ale hm, v podstatě měli bychom, neměli bychom předjímat eh, výsledky, eh, výsledky eh, justičního vyšetřování. Děkuji. Pan Paška, další za AFD. Děkuji, vážený pane předsedající, vážená paní komisařko. Chudoba, velké sociálně ekonomické rozdíly mezi velkou většinou eh, obyvatelstva, který žije v bídě a úzkou skupinou bohatých, přirozeně vyrábí sociální napětí v Jižní Africe. Události eh, v dole Marikana, kterým došlo v srpnu tohoto roku, jsou toho přímým důkazem násilnosti a zásah policejních složek, kteří zakročili proti stávkujícím horníkům, stálo životy desítky lidí a další desítky byly zraněni. Rozsáhlé zatýkání horníků potom vyvolalo rozsáhlé protesty horníků i v jiných oblastech. Skutečnost, že těžební společnost Lonmin nedokázala se svými zaměstnanci vést dialog o pracovních podmínkách civilizovaným způsobem, svědčí o tom, že nadnárodní koncerny, které působí v této zemi, si neváží lidské práce a nedbají důstojných podmínek pro své zaměstnance. Náš požadavek, aby se ty události důsledně vyšetřily a také, aby poškození měli přístup ke spravedlnosti a právo na odškodné, je absolutním minimem, které musíme dosáhnout. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Za GUE pan Murphy. Ne. Zde bylo velké zmatení protože se to snažilo eh, vyložit tak, že to je komplikovaný konflikt v rámci odboru. Ale tady nic komplikovaného není. Dělníci bojovali a demonstrovali za vyšší mzdy, ale byli potom potlačeni policií, která fungovala jako víceméně privátní policie. A vlastně jsme mohli tento konflikt předpokládat. A jaké tady vidíme, že opravdu ti, kteří udělali revoluci proti apartheidu, byli zraněni a také tady máme jednotlivé představitele, kteří byli představiteli minulých režimů a jsou v současné době také představiteli režimu. A oni vydělávají čtyřikrát tolik, než e, je průměrná mzda. A tady vidíme, že opravdu většina Afričanů je vykořišťována. E, e, při nedávn, v krátké době tak také bude pan prezident Zuma v Bruselu, kde s ním budeme hovořit. Děkuji. Děkuji vám a nyní Máme tři řečníky na seznamu pan Frhejen EPP. E eh, kolegyně, kolegové, násilné proces, protesty již předtím, kde přišlo o život deset eh, lidí, to bylo již v srpnu a posléze 16. Eh, srpna bylo o život připraveno 34 lidí a tyto násilnosti jsou nejkrvavější od apartheidu v Jižní Africe. To musíme odsoudit. Tyto události jsou však výsledkem obrovských sociálních rozkolů v zemi a také musíme zde se zabývat příčiny. Tak eh, vidíme, že by bylo zapotřebí, aby lidé a také bezpečnostní síly dokázali řešit konflikty a chovali se také stranicky. Ale etablování sociální partneři ztratili důvěru a to je také náznak korupce. Jeho africká vláda proto musí udělat příslušné kroky tak, aby bojovala s příčinami těchto konfliktů je třeba lépe vyškolit eh, bezpečnostní síly a také je lépe eh, postupovat mezi kolektivními a tarifními partnery. Děkuji vám. Dalším řečníkem za SD je pan Jakonsáry. Nedávné události v Marikaně by neměly být považovány za izolovaný incident a ne nějaké dědictví apartheidu či kolonialismu. Ne, to je příznak hluboce zakořeněných příčin. E, to je nespokojenost, deziluze. E, je třeba, aby vedení v Jižní Africe zajistilo, že hm, hm, splní sliby, které lidu eh, dalo a že bude snižovat sociální rozpory. Víme, že eh, zvýšená chudoba, malý růst, nezaměstnanost a tak dále. To jsou právě ty hlavní příčiny v Jižní Africe a jeho Africká republika musí tedy se více snažit eh, provádět lepší plánování, vést lepší politiky, tak jak i eh, bylo jasně eh, řečeno při naší nedávné návštěvě v Jižní Africe. Děkuji. A nyní mm, pan Preda. Vážené dámy, vážení pánové, i mne znepokojuje situace v Jižní Africe a násilí, které bylo použito proti stávkujícím horníkům. Jistě musíme respektovat právo na stávku jeho afrických horníků. Na druhou stranu se ptám, zda ti to se nevystavují riziku, že se dostanou do jakési pasti, kterou jim připravil Malema jakožto údajný vyjednávač. Malema. Eh, došlo tam k vyzvání k nelegální generální stávce ve všech dolech v Jižní Africe. A co je a to je v podstatě výzva k násilnému povstání. E, to vedlo k tomu, že se zalarmovaly veškeré bezpečnostní složky, bojové složky a já jen doufám, že rozum a myšlenka na pokojní vyřešení sporu zvítězí. A nyní máme Package DI a pan Kelly je na řadě. Děkuji, pane předsedo. Jak již bylo řečeno, tak je to strašlivá tragédie. 34 lidí přišlo o život, včetně policistů, takže je tady vidět, jak je velice těžké přejít od kultury násilí k demokratické situaci. A tak se na to asi musíme dívat. A vš- veškeré lidské životy jsou svaté a všechno toto zabíjení musí být odsouzeno. Na evropské úrovni můžeme udělat tři věci. My bychom mohli podpořit vládu tak, aby se zabezpečilo, že Eh, majetek a blahobyt v Jižní Africe se spravedlivě rozděloval. My bychom také měli tlačit na eh, biznis společenství tak, aby všichni mě přejímali sociální odpovědnost. A také by mohli pomoci mezinárodní odbory a eh, pomoci místním odborům, aby se chovali citlivě. Děkuji vám, děkuji vám, pane kole a nyní paní Krace. Děkuji. Masakr v dolu Marikana je politování hodný. Současně ovšem musím říci, že vyšetřování, které nyní bylo zahájeno v případě vraždy 34 horníků, Eh, by mělo začít tím, že se bude vyšetřovat proti policistům. Není představitelné a není možné, aby 234 eh, horníků bylo eh, obviněno z odpovědnosti za smrt jejich kolegů. Chci říci, že bychom měli připomenout africkému, africkému státu, aby se angažoval za lepší život. Děkuji paní Atemaky. Novinky z Jižní Afriky, které jsme se dozvěděli v srpnu, jsou alarmující a šokující. Jak je možné, že míromilovná demonstrace může takto dopadnout, včetně střelby ze strany policistů. Když jsem viděla fotky, tak mě přepadly pochybnosti. Jsou to skutečné obrázky, protože zatím to, co jsme se z Jižní Afriky dozvídali, to bylo pozitivní. Co můžeme tedy udělat? Podle mého názoru by EU nyní měla požadovat, aby o tomto tématu se provedlo šetření a provedlo se u vyšetřování těchto událostí. Ale EU nesmí pouze požadovat, musíme jít ještě o krok dál. Paní Ashton musí nabídnout pomoc pro zlepšení pracovních podmínek v Jižní Africe a měli bychom také dále se tím zabývat, co můžeme udělat. Děkuji vám. Děkuji vám a nyní paní Vasily za komisi. Děkuji, pane předsedo, hm, dámy a pánové. Eh, eh, vysoká představitelka paní místo předsedkyně Eštonová navštívila Jihoafrickou republiku pár dní po tragických událostech v dole Marikana. Hm, Tragedie nejenom se dotkla Jižní Afriky, ale všech na světě, kteří sledovali vývoj událostí. Vyjádřili jsme soustrast eh, rodinám. Paní Eštonová diskutovala o této situaci do, s těmi představiteli, se kterými se setkala, včetně ministra zahraničí a e, doktora Zumou mm, a, a novým zvoleným před, představitelem Jihoafrické unie. Apelujeme na prezidenta Zumu, aby skutečně to bylo řádně prošetřeno a aby se mm, potom vytvořil mezirezortní výbor, který bude eh, analyzovat eh, situaci. A také i paní Eštonová řekla partnerům tam, že Evropská unie bude pečlivě sledovat eh, mm, vývoj, vyšetřování a zjištění, ke kterým dojde. Komise, kterou vytvořil prezident Zuma, to bude to bude předsedat eh, eh, bývalý soudce nejvyššího soudu, což je pozitivní signál nezávislosti komise. I meziresortní komise, kterou jmenoval prezident Zuma, tak ta má poskytovat podporu rodinám eh, zabitých horníků a má nalézt i řešení stability, respektive nestability eh, důlního průmyslu. Bylo by milné nějak spekulovat a snažit se anticipovat výsledky eh, vyšetřovací komise. Ale je eh, důležité především se zabývat i příčinami, stejně jako okolnostmi dané události. Děkuji. Děkuji. Dobře, děkuji. A obdržel jsem šest usnesení a tím můžeme uzavřít diskusi, protože hlasovat se bude po rozpravě. A nyní